Bien, la séance est... Dobrá, takže zahajujeme dopolední eh, zasedání, drazí kolegové, dámy a pánové. Prosím o stišení, přestávka skončila. Eh, myslím, že to zvládneme dosti rychle. Děkuji všem, kdo se dostavili, všem posilám, které přišly. Vzhledem k tomu, že je tedy těžké tady ve čtvrtek ještě udržet všechny poslance Bruselu po zasedáních skupiny. Co nám zůstává? Měli bychom ještě odhlasovat dva pozměňovací návrhy k té Emergency Aid Reserve v rámci rozpočtových linií, které jsou mimo MFF. Dále ještě něco k platbám a k příjmům. Takže Vezmeme to v, v tomto pořadí. Chápu, že poslední problémy, které včera ještě odpoledne přetrvávaly, a které jsme vyřešili pak s koordinátory, jsou vyřešeny, takže skupina již nyní se dohodla na tom, jak představit hlasování uvidíme tedy, jaká, jaké jsou většiny. A já nyní navrhuji, abychom nejprve v rámci tedy outside MFF vzali Emergency Aid uh, Reserve, takže v, té, v tom velkém sešitě je to stránka 230 234, 235. Je tady pozměňovací návrh 119 výboru pro rozvoj. Zpravda je pro, kde pro. Děkuji. Kde proti? Kdo se zdržel? Či se zamítá. Nyní 49. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? 1, 2. Kdo se zdržel? Takže to prochází k Emergency Aid Reserve. To tolik ta čísla v tomto pozměňovacím návrhu, která jsou schválena. A nyní můžeme přijít k seznamu těch pladeb. Tady máme hlasovací seznam, přičemž máte také ještě přiloženou poznámku, která vysvětluje přístup zpravodaje. Tak ještě doráží další posily EPP. Samozřejmě chápu, že noc byla dlouhá a obtížná určitě nebyla zasvěcena pouze rozpočtové pomoci. Chce nám zpravodaj, zpravodajka něco říci? First of all, I need to say that in, in... Především chci říci, že ve včerejším hlasovacím seznamu v kapitole 4 eh, byly Eh, údaje a položky, které nebyly zcela správné, takže jsme je museli upravit. Ale máte to přímo v těch pozměňovacích návrzích, čili můžeme to rovnou hlasovat. Abyste věděli, že máte nyní správné informace, ačkoliv v těch hlasovacích seznamech původně byly nesprávné údaje. Co se týče plateb, Máme seznam, který jsme formálně, který jsme formálně odsouhlasili. A tam je vidět, kde se na platbách přidalo a de facto to odpovídá dohodě koordinátorů. nemusí se platby snižovat. To znamená, že nemusíme zhoršovat ten rozdíl mezi závazky a platbami. A máme tam řadu nových eh, položek v eh, pilotních projektech a přípravných akcích. Čili celkový nárůst plateb nad strop bude 213 milionů eur. A k tomu tedy potřebujeme flexibilitu. Čili navrhuje se eh, flexibilitu v oblasti humanitární pomoci a je to jasně v odpovědnosti pana Hána. A ta současná, ten současný hlasovací seznam, to jsou ty částky které jsou nad strop. A taky jsme to eh, projednali a je to, eh, měli jsme tedy možnost eh, si to všechno projít. Děkuji. Děkuji, An. Já tedy navrhuji, abychom hlasovali podle toho seznamu týkajícího se pladeb. Je to velmi jednoduché. De facto jsou to dva hlasování unblock, dvě hlasování unblock. První se týká návrhu zpravodaje v souladu s tradicí našeho výboru a pak budeme hlasovat v jednom bloku všechny pozměňovací návrhy SAD, které jsou kompatibilní s tím prvním hlasováním unblock. Takže k návrhům zpravodajky, kde pro? Já vám děkuji. Proti? Jedna, dva. Kdo se zdržel? Alda se zdržela. Teď k těm návrhům socialistů, kde pro, proti, ověříme, zase, že je většina proti. Všichni mají hlasovací kartu, všichni Máme nějaký technický problém ještě? Ne, nemáme. Dobrá, takže konec hlasování. 13 pro 23 proti nikdo se nezdržel, čili zamítnuto. K platbám jsme nyní tedy problémy vyřešili. S tím, že jak nám paní zpravodajka sdělila, tak tuto úroveň pladeb můžeme dosáhnout pouze tím, že mobilizujeme část nástroje flexibility, což vyžaduje změnu víceletého rámce a Jean-Luc Dean, náš zpravodaj, připravuje zprávu v tom smyslu, který uvedla Ann Jensen. To bude dáno k dispozici příští pondělí na zasedání koordinátorů to bude přeskoumáno, před, pak to bude předloženo rozpočtovému výboru, který se sejde na mimořádném zasedání ve středu v 15 hodin. Chce nám k tomu jean něco říci? Přesně jak řekla Ann Jensen, připravujeme zprávu, kde se zaměříme, právě tu flexibilitu zaměříme na eh, Kypr, humanitární pomoc, a ještě třetí věc, chudoba. Tak, jak jsme se dohodli na zasedání koordinátorů, takže budeme se na to moc podívat v pondělí. Výborně. A nyní můžeme přejít tedy k části těch příjmů. Tady jsou odpovídající části, které jsou na začátku toho vašeho tlustého svazku, stránka 3 a 4, sekce 3. A máme tady sérii pozměňovacích návrhů ALDE, ale je to všechno od ALDE. Takže zpravodajka chce slovo. It has not... Eh, musím říct, že v tomto výboru není zvykem podávat posměvací návrhy na stranu příjmů, čili toto je novinka. A posměvací návrhy, které my jsme podali, eh, jsou v zájmu transparentnosti. Jde o více informací, eh, pokud se týče nákladů na výběr a také eh, řízení přebytků, poněvadž občané se málo kdy dozvědí, že de facto každý rok je přebytek, přeplatek. A o tom jsou tyto posměvací návrhy, je to o transparentnosti. Samozřejmě, že eh, parlament eh, má velmi málo, malý vliv na straně eh, příjmu, takže to je víceméně jenom pro signál. Ano, asi si vzpomínáte, že naším mm, politickým cílem při předkládání těchto pozměňovacích návrhů a při diskuzi o nich je připomenout, že vzhledem tomu, že se jedná o rozpočet, v němž parlament hlasuje o výdejích, tak může do věcí mluvit, může do toho zasahovat, může se do toho míchat, i když smlouvy nám nedají, nedávají eh, výhradní nebo výslovnou rozhodovací pravomoc v oblasti zdrojů. A chceme žádat o více transparentnosti, o zveřejnění všech informací, které máme již k dispozici a které Evropská komise publikuje, ale nímž nikdo zatím nevěnoval, nepřipisoval žádnou pozornost, žádný, žádný význam tedy. A musíme na to upozornit média, aby se o nich více vědělo. Sekretariát, aspoň zpravodajka, vypracovali poznámku, kterou jste asi dostali, kde jsou nesmírně zajímavé tabulky, které ukazují všechny možné výjimky týkající se eh, výběru DPH a celních poplatků ve prospěch některých zemí. A všechny ty takzvané rabaty a rabaty z rabatů udělené některým zemím nás dovedly k takovému výsledku, kdy čím víc nějaká evropská země je chudá, tím vyšší má tím více přispívá do společného rozpočtu. Jestli to někdo dokáže ospravedlnit před voličinou, tak to by mě tedy zajímalo. To nemůže existovat déle než určitou dobu, protože, ale jestli to existuje, tak jenom proto, že o tom nikdo neví. A my na to chceme upozornit. Už jsme na to začali upozorňovat před rokem na začátku jednání o víceletém rámci, nemělo to příliš velký efekt. Znovu toto otevřeme, je důležité to učinit nyní, protože zároveň jednáme o složení eh, harmonogramu předsednictví roli skupiny na vysoké úrovni o vlastních zdrojích, což je klíčový prvek naší dohody o víceletém rámci. Budeme o tom ho- hovořili jsme o tom i s Evropskou komisí, s panem Barosem. Takže myslím, že to je skutečně něco, co přichází v pravý čas. Co navrhuji? Abychom hovořili un, hlasovali unblock o justification of collecting costs, což odpovídá první stránce plus 811 a 802 a pak budeme samostatně hlasovat o těch pozměňovacích návrhů, kde jsou nějaká čísla. Takže nejprve collecting cost unblock. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Tři. Kdo se zdržel? Schváleno. Tím pádem pozměňovací návrh 8.3, 8.03. Problém využití přebytku z předchozího finančního roku. Kde je pro? Proti? tři, Kdo se zdržel? Rovněž schváleno a k pozměňovacímu návrhu 804 k těm postihům, pokud tam, kde je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. No vida. Nic dalšího. Takže všechno k rozpočtu bylo odhlasováno. Já vám blahopřeji. Dominik je smutný, ale je to, už jsme <laughs> to odhlasovali, ty jsi ještě spal. Ale vaše frakce vyhrála, takže... Ne, každopádně blahopřejeme zpravodajce. Děkujeme taky všem stínovým zpravodajům, koordinátorům, spolupracovníkům asistentům. Je to opravdu ohromná sisyfovská takřka práce. Ale to neznamená, že jsme všechno skončili. Zasedání koordinátorů v 18.30 ve Štrasburku v pondělí já možná dorazím trošku pozdě, možná by místo předseda mohl začít, protože budu ještě muset být v Bruselu na začátku pondělka, abych se setkal s Barosem, ale v sedm už tam budu. Takže koordinátoři a mimořádné zasedání ve středu v 15.00. Mezitím se, budeme, se setkáme s kontaktní skupina s prezidentem Šulcem, tak abychom aby tedy konference předsedů mohla potvrdit harmonogram na hlasování o víceletém rámci a další hlasování, která očekáváme. Teď jsme hlasovali o návrhu rozpočtu 2014 a počítá se s tím, že to projde na plenárce na druhé říjnové plenárce, čili asi 23. ve středu. A pokud jde o všechny ta, ty tabulky Giovanniho a tak dále, tak to ještě uvidíme, pokud budou e, splněny všechny podmínky. Tím pádem vám ještě jednou děkuji. An, nechtěla jste ještě něco říct? No tak vynikající konec.